Vidím, že jsme v hojném počtu. I když máme několik minut spoždění, tak můžeme začít. Včera jsme projednali bod 15, ale ne zcela. Hovořili jsme tedy o provádění evropských právních předpisů, což musíme tedy dohnat příští týden v tento Eh, na příštím zasedání. Tento týden na to již nemáme dostatek času. Bod 16. To je nedostatek bílkovin v EU. Jaké řešení dlouhodobého problému? Chris Davis však má ještě poznámku k předcházejícímu bodu 15. Mám technickou připomínku včerejší schůze byla velice dobře zorganizovaná, ale záležitost, že jsme se opět nedostali k provádějícím předpisům, nám mnoha způsobuje problémy. My často říkáme, že musíme zabezpečit prosazování legislativy, ale když máme příležitost prodiskovat, eh, prodiskutovat tyto záležitosti, tak to často bývá až na konci programu a pak to nestihneme. A to už se stalo po druhé. A také zde plítváme časem komise. Já si dobře uvědomuji, že se vám tato situace také nelíbí, ale když nám nyní říkáte, že se k této záležitosti vrátíme až v březnu, tak eh, si říkám, zdali bychom to přece jenom neměli ještě stihnout předtím a měli bychom si zorganizovat jinou e, schůzku. Mož, já s vámi plně souhlasím, možná, že to stihneme zítra na schůzi koordinátorů, protože dnes máme opět napjatý program, přijdou mezi nás ministři a my již máme stanoveny také jednotlivé schůzky časově naplánované. A nyní máme bod číslo 16, to je deficit, nedostatek bílkovin v EU. E, navrhovatelem je Čaba Tabajči a budeme nyní hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Hlasování po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ještě to ověříme. Končím hlasování. To bylo ale jasně zamítnuto. Dobrá. Pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále konsolidovaný pozměňovací návrh C2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále pozměňovací návrh 12 Horsta Schnellharta. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 16, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Zde máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Dále konsolidovaný pozměňovací návrh C3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pokračujeme s pozměňovacím návrhem 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, Proti? Drželi se. Přijato. Konsolidovaný eh, pozměňovací návrh C1. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Dále 32. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení, eh, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní eh, závěrečné hlasování, prosím elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, nikdo není proti. 11 hlasů se zdrželo, takže blahopřeji se pravodajovi srdečně. Nyní eh, následuje bod 17. Snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU. Spravodajkou je Edith Estrela. Máte dvě minuty, prosím rychle. Dobrý den, pane Presidente. Muito brevemente. Děkuji, pane předsedo. Já budu skutečně stručná. Chtěla bych poděkovat kolegům a především stínovým zpravodajům. Jejichž ochota k kooperaci nám umožnila propracovat 14 pozměňovacích návrhů, což zjednoduší hlasování. Původně bylo pozměňovacích návrhů mnohem více ještě navíc eh, také k eh, stanoviskům eh, FEM a KOM. Text samotný je zjednodušen tím, že také odboural zdvojení a umožnil lepší konzistenci. Dále bych chtěla také upozornit na některé aspekty portugalského překladu. Jde o terminologické nejasnosti v termínech, které by měly být opraveny. Například bod 51 se hovoří o intenzivní likvidaci a tam bychom měli hovořit o diferenciáduš. Dále konvergentní přístup by měl být opraven. Děkuji sekretariátu za podporu. Eh, lingvistické problémy vyřešíme vždy eh, eh, s pomocí expertů. Budeme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 72, kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM M1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 3 eh, k odstavci 2. Kdo je pro kompromisní návrh 3? Eh, eh, proti, zdrželi se, přijato. Dále pokračujeme kompromisním návrhem 7. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Dále kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dále FEM 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. FEM 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále odstavec 3b IMKO o 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. IMKO 08. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato IMKO o 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Dále konsolidovaný pozměňovací návrh 6. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Odstavec 4b, nový 103. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Imko o 24. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To musíme ověřit. 106. Končím hlasování. Ano, to bylo skutečně nutné prověřit. 28 pro, 27 proti, takže přijato. Dále 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další stránka, tam máme návrh FEM 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dále 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 119. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 157. Kdo je pro? 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. 120 a 158. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 9, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. Odstavec 7, návrh 121, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 129. To musíme ověřit. Aha. 122. Toto budeme ověřovat. Končím hlasování. Přijato. 129. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 132. Promiňte, pane předsedo. Já se omlouvám, ale máme trochu problém. Já jsem hlasoval o 129. Čili já jsem hlasoval pro, pro 122, ale já jsem měl pocit, že jste hovořil o 129. Takže Teď nevím přesně, jak se to, jak se to stalo, ale... Paní de Bruyne eh, chtěla, abychom ověřili 122, takže jsem nechala hlasovat o 122. Ano, ale když jste hovořil o pozměňovacím návrhu tak jste také zmínil 129 a my jsme hlasovali pro 129, takže prosím ještě jednou ověřit 122. Eh, takže to bylo nedorozumění, ještě jednou 122, tedy ověříme, tak jak je požadováno. Ještě jednou tedy ověříme výsledek eh, návrhu 122, kdo je pro, kdo je proti, zahajují hlasování. Abstimmung Končím hlasování. Ano. To bylo to nedorozumění, ano, takže eh, je návrh zamítnut. Já jsem měl ten dojem, že to bylo také zamítnuto i opticky. Takže nyní 129, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 132, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. M5 FM, e kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. FEM 11, kdo je pro? Proti? Drželi e se? Přijato paragrafem 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Fem 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Fem 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také přijato. 28, eh, ano, ověříme to. Končím hlasování. Je to zcela jasně přijato. Kompromisní návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. strana 12, 134, 143, promiňte, pro, proti, zdrželi se přijato, 144, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ano, ověříme 144. beendet. Končím hlasování. Zamítnuto. FEM 7, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. FEM 9, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. FEM 10, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. FEM 15, eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. IMKO 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. IMKO 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. IMKO 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. IMKO 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. IMKO 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 151. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Takže 153. Končím hlasování. Je to přijato. 154. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 155. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 160. Chcete to ověřit? Takže 155 ověřujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. Takže 160, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 23. Kdo je pro? Proti? stržili se? Přijato. 161. Kdo je pro? Proti? stržili se? Zamítnuto. 162. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 164, kdo je pro? Ano, musíme o tom hlasovat. 164, takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 104. Pro? Aha, takže to odpadá, protože 163 jsme přijali, takže 104 odpadá. Pokračujeme 165. Kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 166, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. FEM 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 174. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 175. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 176. Kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. FEM 22. Kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 178. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEM 30. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, prosím, takže FEM 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto osmdesát tři, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 184, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 185, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 186, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 188, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 to je lingvistický návrh, 190, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 191, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 192, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 193, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 194, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 195, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 197, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 198, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 199, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Imko 28, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 200 odpadá, 201 kdo pro? Proti? Drželi se? Přijato. 202. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. FEM 23. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. FEM 24. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Imko 30, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Imko 32, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Dále citace. Jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pět, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Šest, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Sedm. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Fema 1C. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. FEM 6C. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. FEM 7C. Kdo je pro? Proti proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 15. 15 odpadá, 16 odpadá a nyní kompromisní návrh. Promiňte, pokračujeme s 21. Kdo je pro 21? Proti? Drželi se zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Promiňte ještě jedno 23, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 24, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 26, kdo je pro? Dva, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. FEM D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 30, to je to tež, 29, 30 je stejné. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro. Takže 35 pro, proti. Zdrželi se, přijato. FAM F pro, proti. Zdrželi se, přijato. 38 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další stránka, 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři, 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM G pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM K proti, zdrželi se, přijato. Prověříme FAMKA. EPP má ohlas navíc. Tak, nyní je to v pořádku. Takže je to schváleno 31 pro 27 proti. Pak máme FAM 11. F, F, FAM L eh, pro, proti, Libera... Kdo je pro FAM L? Proti? Zdrželi se přijato. Potom 55 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme pokračovat úvodním ostanovením J a 60 Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím máme maraton za sebou a nyní finální hlasování. Zahajuji hlasování. socialisté mají ohlas navíc, jeden no, kartičku musíme vytáhnout. Je tam pořád ještě ohlas navíc, o kartičku navíc. Jeden hlas musí socialisté v jednu kartičku vytáhnout. Tak, nyní je to v pořádku. Končím hlasování. 52 pro, jeden proti, sedm se zdrželo. Blahopřeji Edith Estrele a všem, kteří s ní spolupracovali. Blahopřeji, jedná se o velice důležité téma a týká se to eh, rovných podmínek ve zdravotnictví v EU. So, äh, Nyní další hlasování. To je také velice důležité téma a to je o hodnocení reakce na H1N1 v letech 2009 až 2010. Spravodajka je paní Rivasi a nyní budeme hlasovat. Kompromisní pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní na stejné stránce dole je kompromis 14 pro, proti zdrželi se přijato. Strana 2. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 87 s ústním pozměňovacím návrhem. a hlasování po částech. První část s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část padá, odpadá. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaný pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Stovka pro. To bylo staženo autory. Ale zpravodajka to převzala takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozalidovaný pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Končíme hlasování. Zamítnuto. Konzolidovaná šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 po dvou, na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 a postupujeme stejně. Kdo je tedy pro 118, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, v, Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaný pozměňovací návrh 10 pro. Tady je žádost o jmenovité hlasování a pravidla podle článku 167 říkají, že o to musí požádat čtvrtina členů, to znamená, že musí povstat 16 poslanců a pak budeme hlasovat jmenovitě. Ano, přesně 16. Ano, tak budeme hlasovat jmenovitě u tohoto pozměňovacího návrhu číslo 10. Zahajuji hlasování. Abstimmung ist beendet. Končím hlasování. 17 pro, 41 proti, dva se zdrželi. Takže je to zamítnuto. Naja, dann gibt es äh, andere Version des Consolidated. Pak tady máme ještě další verzi, to je konsolidovaný pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 hlasování po částech s ústním pozměňovacím návrhem v první části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část odpadá. 151. Také hlasování po částech. První část pro, proti, zdrželi se od, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 152 pro, proti, zdrželi se přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 s ústním pozňovacím návrhem. Pan předseda se omlouvá, je to 82 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmdesát tři pro, proti, zdrželi se přijato. 156 pro, proti, zdrželi se přijato. 161 pro, proti, zdrželi se přijato. 162 pro, proti, zdrželi se přijato. 15. konsolidovaná pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, Proti. Zdrželi se přijato. A nyní se dostáváme k úvodním ustanovením. E, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijat. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, hlasování po částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka. Pro, proti, Drželi se přijato. A nyní kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část odpadá. Potom se dostáváme k 25. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro. Proti zdrželi se přijato. 20 pro. Proti zdrželi se přijato. 37 pro. Proti zdrželi se přijato. 38 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 39, hlasování po částech, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 55 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 56, 57, 58 jsou stejné pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvacet tři pro proti, zdrželi se přijato. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67 po částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69, 70 stejné pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní když jsme se dostali k závěrečnému hlasování o prasečí chřipce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 58 pro, 2 proti, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodajce paní Rivazí. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za toto hlasování. Přesto mám Eh, otázku eh, aktuality. Kdyby zítra došlo opět k pandemii, eh, tak jsme zdůraznili transparentnost a je zde jediný problém a sice konflikt zájmů. Ve Francii veliký skandál také v souvislosti se Světovou zdravotnickou organizací. Proto je nutné eh, také požádat o verifikaci. Eh, je nutné tedy eh, také vždy vyjasnit, zda nedochází ke konfliktu zájmu. Proto jsem žádala o jmenovité hlasování. Děkuji vám všem za podporu.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 ještě je zde otázka kolegyně Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já bych je chtěl také říci, že eh, zde byl vypracován text, který se mi zdá eh, dobře reflektovat eh, zájmy. A když hovoříte o konfliktu zájmu, tak skutečně musíme mít společnou definici. Tento text je velmi vyrovnaný a děkuji všem, kteří přispěli. Je zde však ještě jiný text, kde jsou mm, také uvedeny eh, důvody eh, vzhledem k článku 52 eh, jednacího řádu, bych chtěla navrhnout se pravodaji, aby toto vysvětlení také důvodů byl ještě dále propracován, tak abychom na plenárce měli skutečně vyzrálý text. Ano, to má smysl, aby v odůvodnění nebylo něco jiného než v textu. Je nutné to tedy přepracovat, pokud se ukáže, eh, že to je skutečně nutné. Sekretariát se spravodajkou eh, toto učiní a spravodajka také potom může zkontrolovat, zda je to eh, v souladu. Nyní přejdeme k bodu 19 na pořadu jednání. Podívejme se na seznam pro hlasování. Je plný barevných poznámek, takže i slepý prezident toto dobře uvidí a bude moci sledovat tento seznam pro hlasování. Takže bod 19 HDP, měření pokruku v měnícím se světě s pravodajkou Anna Rozbach.

Děkuji všem poděkovat, kteří přispěli eh, k té zpracování tohoto stanoviska. Ale nyní přijde ta špatná věc. Včera a dnes jsem dostala několik e-mailů, kolegové se na mě obraceli, tím, že chtějí začít vést zákopovou válku. Já se skutečně domnívám, že toto není na čase, abychom vedli zákopovou politickou válku. Je to nové téma, které dlouho bylo na čekačce. Je opravdu naléhavé něco podniknout a podle mého názoru je toto stanovisko prvním krokem tak, abychom dosáhli toho, co vlastně musíme, čeho musíme dosáhnout dosáhnout. A jestliže je toto první krok a jestliže to, v tom nechceme pokračovat, tak bychom to měli hodit do koše hned. My bychom se měli snažit ne hned na začátku říkat, já jsem pro, proti a tak dále. My bychom se na místě toho měli snažit docílit konsenzu při hlasování, neboť podle mého názoru je, se jedná opravdu o úplně první krok. A až budeme pracovat na metodách, na e, měřících metodách, pak začne ta bitva. Ale vlastně bychom ani nemuseli hlasovat, pane předsedo. Děkuji zpravodajce a uvidíme, jak chtějí kolegyně a kolegové hlasovat, k čemuž nedojde. A začneme pozměňovacím návrhem 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Potom Ekon 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale ještě to ověříme. Um, Končím hlasování. Takže zamítnuto. Takže jednotlivé návrhy eh, číslo 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Ověříme to? Není to dostatečně jasně vidět. Abstimmung beendet. Končím hlasování. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato 27. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Není anglické tlumočení. Funguje to, prosím, už? Ano? Ano, takže už to funguje. Takže můžeme přejít k návrhu 26, který ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nezlepšilo se to. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Empl 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 31, kde pro? Proti? drželi se, zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ale ověříme to radši. 34. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ekon 14. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Empl 13, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Ekon 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ještě to ověříme, ano. Takže Ekon 16 ověřujeme. Končím hlasování těsně, ale přesto se to povedlo. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Takže 48 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 49 odpadá. 50, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Ekon 7, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. Ekon 2, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. Ekon 3, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. ITRE 3, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. ITRE 5, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato ITR 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato ITR 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. ITR 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. ITR 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato.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 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 17. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ekon 15. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Empl 2, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Odstavec 9, pozměňující návrh 52, kdo je pro? Proti? Ještě jednou, prosím. Takže 52, kde je pro? Proti? Drželi se? To musíme ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Takže 55 ověříme. Končím hlasování. Ano, takže zase těsně. Přijato. ITRE 1, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ekon 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ekon 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ekon 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 56, kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. 57 pro? Proti? Drželi se. Přijato. 58 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. ITR 12, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 14, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ample 5, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 59, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 60, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato 61 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 62, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Ovdě to věříme. 63. Končím hlasování. Přijato. 65 odpadá. Ne, ne, ne, odpadá. Takže 65, kdo je pro? Proti? Drželi se? 65 ověříme. Končím hlasování. Je přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 66, dvě pro, proti, drželi se, přijato. 67, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. ITRE 4, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Empl 1 ve dvou částek, První část, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. Ample 9, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. Ample 10, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. Ekon 5, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Regi 1, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Regi 3, pro? Proti? Drželi se? Přijato. Regi 4, pro? Proti? To bylo moc rychle, takže ještě jednou regi 4, kdo je pro? Nebo to rovnou ověříme. Regi 4. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. Regi 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. No, dobře, Regi 5 ještě jednou ověříme. Končím lesování.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 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmdesát eh, Pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Prověříme to ještě jednou. 83 i 39. Je to zcela jednoznačné, ano. Budeme pokračovat. Regi 9 pro, Regi 9 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Regi 10 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Regi 11 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Regi 12 pro. proti, přijato. Ekon 6 pro, proti, dvanáctka odpadá, pohračujeme v DV1 pro, proti, zdrželi se přijato, DV2 pro, proti, zdrželi se přijato. Tři pro, přijato. DV4 po částech první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. DV5 pro, proti, zdrželi se přijato. DV6 pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 10 pro, proti, Není to jasné, prověříme to. Desítku. Končím hlasování. Schváleno. Ekon 13 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Empl 3 pro proti, zdrželi se přijato. ITRE 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70. Prověříme 68. Končím hlasování. Přijato. 70. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 71 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 72 pro. Proti zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se přijato. 76 pro,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 zdrželi se přijato. 80 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se přijato. 82 pro, 81 byla přijata. Prověříme to, ano. Oh, prověříme 81. Končí, končím hlasování zamítnuto. A sice velkou většinou. 82 pro, proti Drželi se přijato 84 pro. Proti. Zdrželi se přijato 84 pro, proti. Zdrželi se přijato. Prověříme. Prověříme 85. Končím hlasování. Zamítnuto. 86 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení. Číslo 1 pro. Proti zdrželi se, přijato. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, dvojka, opravuje se pan předseda pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka i trej pro, proti Zdrželi se přijato. Empl 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka Empl pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní pětka pro. Pro. <laughs> Drželi se. No to. Čtyřka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Tak to je jasný výsledek. Ano, v pořádku. Šestka pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl a pro. Proti, zdrželi se, přijato. Itre a pro. Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme je požadovaná kontrola, ano, jestli to požadujete, jestli to chcete. Desítku tedy zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. Dvanáctka pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Čtrnáctka pro Proti. Zdrželi se. Prověříme čtrnáctku. Končím hlasování. Přijato. 15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Bčko, Empl, pro, proti, zdrželi se přijato. Šestnáctka, Horst Schnellhardt pro, proti, zdrželi se přijato. Empl C pro, proti, zdrželi se zamítnuto. MPC bylo zamítnuto. ITREC pro, proti, zdrželi se, přijato. MPD pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRD e pro, proti, zdrželi se, přijato. A to nyní zahajuji závěrečné hlasování k této zprávě. Pro, proti, tedy jmenovité hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 34 proti, 11 se zdrželo. Tím zpráva vlastně se dostala do koše. Spadla do koše. Paní zpravodajka, prosím. Ano, na tom vidíme, že skutečně nechceme s tímto tématem pracovat závažně, takže ta zpráva skutečně vyhozena do koše. Takže je to politická zákopová válka, která proběhla a nebyli jsme schopni, když jsem se o to snažila, nebyli jsme schopni překročit se tranické hranice. Chtěli jsme se podívat na to, co je realistické, co je možné udělat, abychom šli touto cestou, eh, tedy abychom eh, tedy se podívali dál než eh, přes hranici HDP. Jsem zklamána, ale možná, že to budeme muset zkusit prostě ještě jednou. Momentálně však to skutečně vypadá spíše jako ideologická válka. Takže s spíš se na to musíme podívat ještě jiným způsobem a pustit se do toho ještě jedno. Ano, taková je situace v politice. Nikde nemáme záruku pro úspěch. Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Un'osservazione come... Děkuji vám. Já mám připomínku, jakožto stínový zpravodaj. A to, co, o co jsem se snažil, snažil jsem se na to dívat do velkých podrobností, protože jsem pochopil, jaký to má význam. Musíme se snažit dohloubky pochopit ty změny, které nás čekají a pochopit význam vyplývající z našich omezených zdrojů a nedostatků, budeme muset přistoupit k radikálním změnám. Jinými slovy, budeme muset změnit vůbec eh, ten, ten způsob, jakým civilizace funguje. Dál to nemůže takto fungovat. My všechno zakládáme na hmotné produkci a my potřebujeme úplně jiný přístup. potřebujeme něco, čím budeme moci definovat také ten společný zájem a ta, ty nehmotné statky. Nemůžeme se dál dívat na civilizaci tím starým způsobem. Musíme přispět k udržitelnému růstu našich společností. Potřebujeme, aby došlo k transformaci, abychom byli připraveni učinit změny v našem čistě materialistickém konzumním přístupu. Musíme uvažovat spíše eh, z perspektivy těch duševních nehmotných statků. To bude velká bitva, která nás v budoucnu čeká. Ano, ještě se hlásí dva řečníci, Korin Lepáš a kolega Schnellhardt. Prosím o stručnost, eh, pak eh, to zvládneme. Ano, pane předsedo, jako stínová zpravodajka za ALDE jsem pochopila, že šlo o pokysu potopit eh, tuto zprávu ohledně tématu, které je skutečně nadřazené a souhlasím s tím, co říkal kolega Prody. V těchto záležitostech jsme vždy konfrontováni se stejnými problémy a skutečnost, že tato zpráva byla zamítnuta zcela jasně, eh, naznačuje, že náš parlament nechápe, že to je nadřazené téma. Já mám takový pocit, že eh, po jednotlivých pozměňovacích návrzích jsme se snažili Eh, tedy dojít ke kompromisu eh, a nedokázali jsme projít eh, tedy k cíli. Mnohé pozměňovací návrhy však byly přijaty a já jsem byla spíš pro tuto zprávu. Pochopila jsem však, že to spadlo do koše a myslím si, že parlament by měl toto téma znovu propracovat. Nemůžeme zůstat pouze u měření na základě HDP. To by bylo absurdní. Ještě kolega Schnellhardt na závěr. Ano, pane předseda, dámy a pánové, je to téma důležité, to jsme již slyšeli a to podporuji. Ale když máme důležité téma. Eh, Pak musíme eh, také zvolit kritéria, která jsou měřitelná a nevytvářet pouze nekonečnou byrokracii, tak jak to bylo eh, předloženo zde, kde máme kritéria spíš subjektivní. Proto jsme tento návrh nemohli přijmout protože jsme pro konkrétní údaje, chceme mít méně byrokracie a toto všechno také musí pak vést určitému výsledku a proto nemůžeme souhlasit s touto zprávou. Ještě LS, Richard ne k tomuto tématu, ale eh, protože ještě není 11 hodin, eh, tak bych poprosil, abychom přerušili zasedání eh, na krátkou dobu, protože máme nějaké interní otázky, které bychom chtěli projednat. A ano, takže po hlasování si uděláme krátkou přestávku a potom budeme hovořit s naším hostem, ministrem pro národní zdroje. Eh, budeme se muset vrátit eh, k tomuto tématu. Je to téma skutečně velmi důležité. Takže přerušíme jednání na pět minut a prosím, abyste zde zůstali, protože si poté zaslechne, vyslechneme zástupce nového předsednictví. Paní Parvanová, prosím, abyste zůstala také. Vážené kolegyně a kolegové, po krátké přestávce, po maratonu hlasování, se dostáváme k důležitému bodu dnešního dopoledne. A velmi srdečně bych chtěl přivítat zástupce maďarského předsednictví a to konkrétně pana ministra národních zdrojů Mikloše Reteli Srdečně vás vítám ve výboru pro životní prostředí a zdravotnictví. Vítám také vaše pracovníky. Vy jste odpovědný také za zdravotnickou politiku. Tento výbor je rovněž kompetentní pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Takže je celá řada témat, která nás zajímají společně a velmi rádi si nyní vyslechneme váš plán do následujících šesti měsíců maďarského předsednictví. Přidávám vám slovo a požádám o prezentaci programu maďarského předsednictví. Prosím, máte slovo. Köszönöm ano, děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí zde být dnes mezi vámi. Chtěla bych předložit eh, program veřejného zdraví a maďarského předsednictví a jeho cíle a jsem eh, velmi potěšen, že mohu hovořit eh, také o politických iniciativách a v následujících dnech. Velmi intenzivně jsme se připravili na předsednictví v radě. Vždyť uplynulo pouze šest let, od kdy Maďarsko vstoupilo do Evropské unie posledních šest let nebylo pouze pro Maďarsko, ale také pro celou Evropskou unii spojeno s mnohými závažnými změnami. Lisabonská smlouva změnila a rozšířila kompetence Evropského parlamentu, což je potěšující. Spolupráce mezi radou a parlamentem je tedy na novém základě. Doufám, že společně budeme moci nalézt řešení takových otázek, které budou muset být rozhodnuty v následujících šesti měsících. Sledovali jsme společně s vámi, že činnost v oblasti zdravotnictví a zdraví byla stále rozšiřována a spadají sice do národních kompetencí, do kompetencí členských států, ale přesto existuje mnoho otázek, které si vyžadují evropské odpovědi, jako je například otázka odpovědnosti vyplývající z fungování vnitřního trhu a podobně. Potřebujeme tedy spolupráci nejenom proto, že stojíme před společnými výzvami, ale také protože bohužel dochází eh, také k velkým nerovnostem mezi členskými státy, co se týče eh, politiky v oblasti zdraví a co se týče také zdravotního stavu občanů. Všichni občané mají eh, právo na zdraví a zdravotnické služby udržení zdraví či znovu získání zdraví je věc velmi ovlivňující kvalitu života jednotlivců i celé společnosti. Ochrana zdraví je důležitým prvkem hospodářského rozvoje. Zdraví občana, zaměstnance, a počet let seniorů ve zdraví, toto všechno přispívá k hospodářské konkurenceschopnosti. Oblast zdraví má k dispozici eh, veliký potenciál výzkumu a vývoje, eh, posiluje také technologický rozvoj a zároveň tento sektor je strategickým odběratelem určitých eh, technologických produktů a služeb. Sektor zdravotnictví je také důležitý pro zaměstnanost. Asi 10 zaměstnanců v EU pracuje právě v této oblasti zdravotnictví. V strategii Evropa 2020, která je důležitá pro budoucí perspektivu Evropské unie, hraje hospodářský růst důležitou roli. A v této souvislosti je také udržení zdraví aktivního obyvatelstva velmi důležité. Naše odpovědnost je rovněž vysoká. Maďarsko převzalo předsednictví ve velmi obtížné době. Hospodářská krize ještě rozostřila společné výzvy před našimi státy. Musíme řešit eh, takové problémy, jako je stárnutí obyvatelstva, vyšší požadavky na zdravotnické služby, eh, nerovnost eh, ve zdravotnictví jednotlivých členských států a také vzdělávání odborníků v této oblasti. Společně tedy se musíme postarat o to, abychom i přes eh, krizi mohli zaručit kvalitu a stejnost v rozvoji. Zdravotnické systémy se musí rozvíjet udržitelně. Toto jsou eh, nejdůležitější priority které stanovují určitý rámec pro činnost našeho předsednictví v tomto sektoru. Dovolte, abych se zmínil o legislativních návrzích, které jsou před námi. V Evropské unii eh, proběhly eh, velmi eh, důležité obla legislativní činnosti a během španělského a belgického předsednictví došlo k velkému pokrku, co se týče přeshraničních práv pacientů, respektive úpravy eh, v oblasti eh, eh, léčiv. Co se týče přeshraničních práv pacientů, v EU jsme toho názoru, že návrh směrnice je skutečným milníkem v této oblasti. Kodifikace zákonných práv přispěje pravděpodobně k tomu, že právní záruky pro pacienty bude eh, posílen. A chtěl bych zdůraznit to, že Maďarsko eh, podpořilo druhé čtení tohoto návrhu. Vzhledem k tomu, že při vašem zasedání v minulém týdnu eh, jste pozměňovací návrhy přijali, Maďarské předsednictví bude v budoucnosti dělat vše pro to, aby tato směrnice byla přijata co nejrychleji, tak aby mohla také co nejrychleji vstoupit v platnost. Co se týče předcházejících předsednictví, došlo k velkému pokroku v farmakovigilanci a také v oblasti řízení v této souvislosti. Chtěl bych poděkovat za spolupráci ze strany Evropského parlamentu v této oblasti a díky ní eh, bylo možné dosáhnout kompromisu velmi rychle. Jsem přesvědčen o tom, že díky eh, těchto úprav v oblasti farmakovigilance bude možné vyřešit tak důležité otázky, jako jsou vedlejší účinky, sekundární účinky a podobně. Kromě toho také dojde ke koordinaci mezi jednotlivými členskými státy a evropskými institucemi, tak aby členské státy mohly rozhodovat ohledně bezpečnosti pacientů. Kromě toho však existuje také určitý kompromis ohledně padělků v oblasti léčiv a my doufáme, že Evropský parlament bude moci tento eh, právní akt také eh, přijmout. V souvislosti s těmito dvěma návrhy, které stojí v popředí eh, činnosti, se ohledně informací pro léčiva na základě receptů eh, eh, postupovalo Eh, ještě jinak a my jsme ochotni se zabývat přepracovanými návrhy komise, eh, zabývat se touto otázkou i nadále. A samozřejmě, že i pozměňovací návrhy parlamentu budou zahrnuty do těchto jednání. Momentálně eh, maďarské předsednictví očekává předložení revidované verze ze strany komise a poté předsednictví zahájí pracovní skupinu, která se bude zabývat touto otázkou. Chtěli bychom také navázat na práva pacientů. Eh, ta by měla být v popředí této revize a proto jsme potěšeni s nahami eh, parlamentu a také s zpravodaje, eh, který se snaží o korekturu chyb. Eh, domníváme se, že návrh revidovaného znění bude komisí předložen brzo a že budeme moci projednat jednotlivé body. Jsme ochotni i nadále spolupracovat s parlamentem v této souvislosti. Jsme toho názoru, že informace pro pacientů budou eh, se muset zapracovat do celého rámce, který se nezabývá pouze touto otázkou, ale celkově otázkou udržení zdraví. Eh, zde jsou informace občanů ještě důležitější. Chtěl bych se zmínit o několika iniciativách, které jsou legislativní. Zdravotnická strategie Evropské unie ukazuje, jak důležité je zdraví a zdravotnictví v evropské politice. Naše zásady vycházejí z eh, přístupu na základě znalosti, na základě souvislostí mezi hospodářským rozvojem a zdravotnictvím, zahrnutí zdraví jako důležitého faktoru do všech dalších dalších eh, faktorů a také posílení role Evropské unie, co se týče globálního zdraví. Eh, v celé Evropě tyto zásady jsou velmi dobrým základem pro posílení dalších zdravotnických strategií. V následujících letech musí jednotlivé cíle a činnosti EU vyřešit následující problémy bezpečnost evropských občanů ve zdravotnictví, toto musí být posíleno. Dále eh, je nutné požadovat zdravější způsob eh, života, především pro mladistvé a děti. Také seniori eh, musí dosáhnout vyššího věku v dobrém zdravotním stavu. Národní zdravotní systémy se musí modernizovat, musí být efektivnější, pružnější a bližší pacientům, tak, aby byl přístup ještě zlepšen. Naše předsednictví zde naváže na výsledky a iniciativy předcházejících předsednictví v této oblasti. Co se týče bezpečnosti ve zdravotnictví, chtěli bychom eh, především eh, dát do popředí děti a očkování dětí. Co se týče této oblasti, zde zahájíme dialog a kromě toho se zabýváme také ještě dalším problémem, a to je sledování eh, zdraví dětí z migrace. E, proto také zorganizujeme v, Budapeš, v Budapešti e, konferenci expertů a výsledky budou také předány nejvyšším pracovníkům v oblasti hygieny. Na základě závěru této konference pak uvidíme, e, jaké činnosti jsou nezbytné na evropské úrovni. Návrhy potom budou v rámci závěru předsednictví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 Zdravotní stav občanů Evropské unie musí být zlepšen a musíme přispět především tomu, aby děti byly vychovány ke zdravému způsobu života. Toto jsou úkoly, které jsou eh, prioritní v našem programu a v této oblasti naše předsednictví chce navázat na existující iniciativy. Jsme přesvědčeni o tom, že psychické zdraví je stejně důležité jako fyzické zdraví a Evropský pakt pro psychické zdraví zdraví a pohodu eh, je pakt, který vedl k eh, propojení eh, cílů v tak důležitých oblastech, jako je psychické zdraví mladistvých a seniorů, psychický, psychický stav na, zdra, na pracovišti a psychická marginalizace. Pěté tematický konferenci proběhne v rámci našeho předsednictví a výsledky eh, budou zapracovány v závěrech eh, předsednictví rady. Poslední konference eh, proběhne 3. a 4. března v Berlíně. Po této konferenci pak zahájíme práci v radě. Kromě toho se domníváme, že je velmi důležité to, aby nerovnosti v rámci států EU byly eh, vyrovnávány, co se týče tedy zdravotního stavu občanů. Musíme přispět také k tomu, aby zdravá výživa byla důležitější. Musíme přispět k eh, boj, potírání obezity a zlepšit povědomí o eh, pohybu. Musíme také bojovat proti kouření. Action for Prevention, to je eh, titul, který eh, eh, ponese konference závěrem května. A chtěl bych se zmínit také o tom, že v souvislosti s Eurosafe a s podporou Evropské komise 16. 17. června provedeme konferenci expertů na téma prevence eh, v úrazech a zde eh, budeme analyzovat stav eh, činnosti a také formulovat budoucí úkoly. Kromě toho proběhnou také další iniciativy, které by měly přispět k tomu, aby zdravotnické systémy byly modernější a účinnější. Hlavní téma našeho programu a ní Patient for Professional Pathways in Europe, takže pacienti a kariéry v oblasti zdravotnictví v Evropě. Existují však otázky, které vlastně vyžadují přeshraniční spolupráci jako léky přeshraniční eh, zajištění migrace pracovníků ve zdravotnictví, nedostatek odborníků, efektivní zdravotnictví, nerovnost v zdravotnictví a také práva pacientů. Naše předsednictví by chtělo projednat velmi důležité otázky a nejdůležitějšími otázkami jsou investice do zdravotních systémů budoucnosti. Toto je iniciativa maďarského předsednictví, která se bude zabývat velmi důležitými otázkami, především vzhledem k tomu, že rozpočty se všude krátí, obyvatelstvo stále stárne a technologický vývoj je čím dál tím náročnější vyšší Výdaje a náklady na zdraví a zdravotnictví to nejsou eh, prostě jenom výdaje, nýbrž investice, které v budoucnosti ponesou eh, plody a také budou eh, reagovat na budoucí vývoj. Je velice důležité, aby aby rozhodnutí byla konkrétní, spočívala na principech a tak, aby abychom mohli sledovat výsledky jednotlivých iniciativ. Dále je důležitá výměna zkušeností a názorů. Je také důležité, abychom rozšířili vzdělanost mezi odborníky. Dále je také důležité, aby finanční prostředky evropských strukturálních fondů se využívaly pro oblast zdravotnictví. Maďarské předsednictví předloží návrhy na to, aby závěry rady mohly být podpořeny a aby se vytvořily dobré systémy pro pacienty. Pokud se týče zelené knihy, komise, pak zde maďarské předsednictví má také velice ambiciozní cíle. Hodlá do cílit pokroky u expertů ve zdravotnictví. Zde chceme navázat na závěry belgického předsednictví v oblasti investic do pracovních expertních sil v oblasti zdravotnictví v budoucnosti. Dále je třeba také v této oblasti zpracovat pracovní plán, který bude také brzy implementován. Maďarské předsednictví je toho názoru, že je v tomto ohledu důležité mít data o situaci odborníků v EU. Dále je také třeba zabránit a zastavit odtoku odcházení pracovních sil, to znamená lékařů do zahraničí a mimo EU. Dále také jsou mimořádné nesmírně důležité elektronické služby ve zdravotnictví e-health. A toto je důležité při eh, přeshraničních eh, zdravotních službách a také při podpoře rozhodování ve zdravotnictví. 10. Eh, a 11. května se bude k tomuto tématu konat v Budapešti důležitá konference na všech konferencích, na vše konference a akce budeme zvát i vás a doufám, že toto pozvání přijmete. Maďarské předsednictví doufá ve dobrou spolupráci s parlamentem a děkuji vám za pozornost a pokud budete mít dotazy, prosím, položte mi je, rád je zodpovím. Děkuji vám, pane předsedo rady, za prezentaci tohoto obsáhlého programu maďarského předsednictví. Vy jste právem řekl, že zdraví je mimořádně důležitá věc pro občany, pro lidi, ale samozřejmě je zdraví také důležité pro jiné aspekty. Právě dnes dopoledne jsme hlasovali o rozdílech ve zdravotnické péči v EU, to nám také dělá starosti dělá nám starosti, že v jednotlivých zemích existuje různá kvalita zdravotnických služeb a také z různá úroveň Eh, zabezpečení zdravotnické péče. My máme celou řadu přihlášek o slovo. Já bych doporučil, abychom se omezili na dvě minuty. Jako první je pan Zeben. Eh, děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo rady. Jsem rád, že jste zavítal mezi nám a bráho přeji vám již nyní v předsednictví a také k vašim ambiciozním záměrům vy, pro nás je důležité, abychom ty věci, které jsme schválili, jako například přeshraniční zdravotní péče, také byly realizovány. Neboť při jednání jsme viděli, že odpor některých členských eh, zemí v radě byl velký a naši kolegové o toto téma velice bojovali a já vás žádám, aby vy jste se postarali o to, aby se rada včas rozhodla a také, aby se, aby došlo k řádné transpozici směrnice, protože zde také pravděpodobně nás čekají potíže. Na některých věcech jsme se nedohodli a to je například ulehčení při vyúčtování. Toto je velký problém, proto by bylo dobré, kdybyste podpořili náš systém voucherů, které navrhujeme tak, aby lidé nemuseli platby zálohovat. Vy jste se sám také zmínil o e-health. Toto je také elektronická část, která ztroskotala v radě. Já si myslím, že mnoho lidí by spíše využívalo těchto služeb, kdyby bylo možné, kdyby mohli čerpat eh, služby v jiném státě prostřednictvím healthcare průkazu. A potom se také hovořil, že je pro vás důležité vzdělávání lékařů a také placení lékařů. My bohužel máme velké potíže, že existují velké migrační toky a v některých zemích eh, eh, dochází odchodu lékařů. Jsem také rád, že jste hovořil proaktivně, že jste hovořil také o dětech a mladých lidech. Můžete nám prosím říci konkrétněji, co plánujete v oblasti prevence, protože prevence nám také umožní dodržet dodržovat zdravotnický rozpočet a mít zdravé obyvatele. Linda Bekeve. Vítejte, pane ministře. My jsme dnes dopoledne také hovořili o různých nerovnostech ve zdravotní péči a to, jak zvládla Evropská unie e, vypuknutí H1N1. A teď znovu vypuká chřipka a mě by zajímalo, jak hodnotíte ty loňské události v Evropské unii, jestli si myslíte, že by měla být i letos nějaká koordinace, protože teď se hovoří o tom, jestli by měla proběhnout vakcinační kampaň. A další věc, s eh, kterou jste jistě obeznámen, to je ten, eh, pří, eh, pří, ten případ té um, maďarské porodní uh, báby Agnes a uh, porodní asistentky. A eh, je tu otázka v podstatě určitého zanedbání. Vím, že ona je, v, eh, v, eh, je uvězněna ve vězení s vysokou ostrahou. V Maďarsku je sice legální rodit doma, ale není tam žádné právní ustanovení, které porodní asistence umožňuje, aby u takového porodu asistovala. Takže by bylo užitečné, kdybyste nám vysvětlil, proč vlastně čelí trestnímu, trestnímu obvinění a jak je možné, že je možné rodit doma a přitom de facto se upírá právo takovéto porody provádět. A já vím, že je to něco, co se řešilo také u Evropského soudu pro lidská práva a že eh, ten rozsudek o tamtud byl, že by se mělo toto právo změnit. Vím, že je to něco, co přesahuje pouze národní zájem, je to mezinárodní záležitost, hodně lidí nechápe, jak je to možné v členském státu Evropské unie. Antonia Parvanova. Antonia Parvanova. Děkuji vám. I já chci poděkovat panu ministrovi za prezentaci. V podstatě každý ministr, který předloží program tak, eh, tak přijímá velký závazek, ale když se podíváte na nerovnosti ve zdravotní péči, tak za stolik se neděje. Já vítám ambice maďarského předsednictví řešit také otázku investic do zdravotnictví a finanční udržitelnost. My jsme schvalovali naší zprávu o eh, nerovnostech ve zdravotní péči a do, eh, hovořili jsme o kr, dopadu krize na zdraví a péči o zdraví občanů. Uh, a já se chci zeptat na vaše konkrétní iniciativy a kroky na tomto poli. Jak hodláte toto téma dostat na stůl rady? Svědomím, že neustále členské státy váhají, pokud jde o řešení otázek související se tedy se zdravotnictvím a schovávají se za subsidiaritu. Zvažujete podněty konkrétní spolupráce třeba s ECOFINem? protože víte, že Rada ECOFIN hraje naprosto zásadní úlohu, máme-li zajistit financování udržitelnějších zdravotních systémů. A náš výbor také dnes ráno schválil zprávu o hodnocení eh, epidemie H1N1 a příslušných kroků v roce 2010 a parlament se s velkými potížemi, s velkým odporem snaží, abychom udrželi transparentnost této oblasti, abychom se poučili z té krize a abychom také zlepšili důvěru veřejnosti. Víme, že chystá nějaká publikace komise na toto téma, mě by zajímalo, jestli vy chcete také tuto otázku nastolit v radě za vašeho předsednictví a jestli chcete posílit řízení a pravidla transparentnosti ve vztahu k roli expertů v případě velké veřejné zdravotní krize. Chci vyjádřit obavy, protože tento výbor hovořil proti princ, odhlasoval, vlastně hlasoval proti principu transparentnosti. Chcete předložit radě nějaký návrh e, v tomto smyslu? Děkuji vám. Thank you. Michael Děkuji, Michal Tramopoulos. Ano, děkuji. Já bych chtěl přivítat eh, pana ministra a mám otázku. Tato otázka se týká transferu kompetencí v souvislosti s GMO na eh, komisaře, který je odpovědný za zdraví. My jsme se domnívali, že se jedná v této souvislosti o určitý nedostatek, když toto bylo odebráno komisaři pro životní prostředí pro Evropskou unii eh, to také zeslabuje pozici eh, některých eh, členských států, které jsou proti GMO. Chtěl bych se tedy zeptat, zda tato otázka je spíš jenom otázkou zdraví nebo také otázkou ekosystému a životního prostředí. Jaký máte přístup k těmto geneticky modifikovaným organismům a jak se to projeví také v realizaci vaší politiky? přičemž je nutné vycházet také z majoritního názoru eh, eh, Evropanů, kteří jsou proti eh, pěstování GMO. Děkuji, Oreste Rossi. Sí, grazie, grazie presidente. Allora, come... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jak víte, odhlasovali jsme návrh textu, který stanoví práva občanů tak, aby je bylo možné se jich domáhat v každém členském státě. Čili jinými slovy, pacienti mohou odejít do jiných členských států, ale mohou tam využívat služeb, které jsou tam dostupné a to zahrnuje určité náklady. Tyto náklady musí být proplaceny jejich zemí původu. Ovšem, tyto náklady se mohou lišit. i když metoda léčby může být stejná. My jsme se snažili přijít s takovým návrhem, který by umožnil, aby ty náklady byly pokryty, i když pojišťovací systémy jednotlivých zemí se mohou lišit. Chtěli jsme se nějakým způsobem vyhnout tomu, aby to vyvolávalo nějaký ekonomický problém, ale ještě nevíme, jak to dopadne v praxi pro všechny občany Evropské unie. Možná bude zapotřebí nějaká intervence členských států vzhledem k jejich odpovědnosti za oblast zdravotní péče. Mě by ale zajímalo, jestli podporujete nějaký plán který by byl plošný pro všechny členské státy, kde by určitá minimální míra zdravotní péče byla zaručena. Čili hovořím o minimální úrovni, minimální záruce, kdyby evropští občané měli právo na stejnou zdravotní péči ve všech státech. Uvažujete o něčem takovém? Byl by, byla, bylo, bylo, to, bylo by to průchodné? Molto grazie. Děkuji vám. Prosím, chcete odpovědět? Das war die erste Runde, vielleicht kriegen wir ein paar... To bylo první kolo otázek, takže nyní očekáváme odpovědi. Köszönöm szépen a <clears throat> kérdéseket, és a, a Děkuji vám za vaše otázky. E, nyní odpověď třeba například na, pro pana Zebera. Pane Zibre, chci vám říci, že maďarské předsednictví udělá vše proto, aby směrnice o přeshraničních zdravotnických službách byla formálně schválená. A my doufáme, že se nám to ještě v průběhu našeho předsednictví povede. Vy jste také hovořil o elektronickém straví. vy jste hovořil o tom, že e-health usnadní přeshraniční péči. Já s vámi souhlasím, my uspořádáme konferenci na toto téma a nyní ještě se chci zmínit o zdraví dětí. Nedostatek lékařů, sester a odborných pracovníků. O tom vy jste se zmínil. V jednotlivých členských státech existují různé situace. To také víme. Existuje nerovnováha. Tuto nerovnováhu musíme odstranit. Za tímto účelem musíme však znát důvody a příčiny migrace. Jenom tak mohou členské státy schválit, udělat opatření, kterými budou moci ty, tuto migraci zastavit či snížit. Potom, pokud se týče zdraví dětí, očkování a prevence, to jsou mimořádně důležité otázky existují členské státy, kde existují velice přísné úpravy pro očkování. To se týká pouze některých členských států. My musíme zajistit zdraví dětí. V této souvislosti je také důležité, abychom skutečně skutečně očkovali děti proti infekčním chorobám tam, kde je očkování možné. E, to, pokud se týče otázky paní McEwen, tak na to chci říci, že musíme vyhodnotit zkušenosti z minulých let to je otázka chřipky H1N1 a musíme také přesně popsat problém pokud se týče společného nákupu očkovackých látek, tak toto podporujeme. My, se chceme, my chceme zabránit tomu, aby v některých členských státech bylo dostatek, v jiných členských státech nedostatek eh, očkovacích látek a pak v některých členských státech nebudou látky vůbec využity. A pokud se týče porodní asistentky v Maďarsku, Nyní existuje v Maďarsku zákon týkající se domácích porodů. Tento zákon formuluje určité předpoklady. To je návrh zákona. Ministři o tomto návrhu zákona již diskutovali a nyní to bude předloženo vládě. Proč Paní Gereby byla zadržena, je tedy ve vězení, na to nyní nemohu odpovědět. Tenkrát, když jsme řešili tento problém, tak orgány reagovaly velice rychle. Konzultovalo se s občanskými organizacemi, také s lékařskými organizacemi. Existují občanské organizace v Maďarsku, které prosazují porody doma v Maďarsku. My jsme vedli tedy dialog s příslušnými orgány a v důsledku tohoto dialogu byl předložen tento návrh zákona, který doufejme celou problematiku vyřeší. Nyní paní Parvanová. Je důležité, aby eh, se sladily zájmu ministrů zdravotnictví s ministry e, financí. Již na EPSKu se o této otázce hovořilo, také se hovořilo o tom, zdali by EPSKO mělo zasedat společně s ECOFINem. Ministr ministři zdravotnictví vyslali ministrům financí signál a tam jde o to, aby zdravotnictví ve finančních otázkách získalo větší váhu. Abychom překonali krizi, zde potřebujeme důkladnou analýzu zdravotnického systému. Zdravotnický systém je mimořádně komplikovaným systémem. Tady se toto týká jak zdravotnických otázek, tak také finančních a zdravotnických otázek. My musíme zdravotnický systém přesně analyzovat a dospět až k jednotlivým detailům a potom detaily vyhodnotit, zanalizovat a tímto způsobem zabránit budoucím krizím. Pokud se týče H1N1, tak musíme vyhodnotit zkušenosti z minulosti. Dále byla položena otázka k GMO. Toto je velice komplexní téma. Toto se týká zemědělství, zdravotnictví i životního prostředí. My musíme zde analyzovat zdravotnický aspekt či aspekt zdraví, ale my se touto otázkou v následujících měsících zabývat nebudeme. Poslední otázka se týkala katalogu minimálních norem v EU. Tyto otázky spadají do pravomoci jednotlivých členských států existují velké rozdíly mezi členskými zeměmi. My bychom se měli spíše zaměřit na eh, odstranění velkých rozdílů mezi členskými státy. Eh, v členských stá, některé členské státy neposkytují dostatečný objem zdravotních služeb a tam musíme zdravotní péči zlepšit. Musíme také se starat o vzdělávání zdravotníků, lékařů, sester. Musíme také analyzovat jaké dopady měla finanční a hospodářská krize na zdravotnictví. To, tato krize se dotkla celé společnosti a my se musíme postarat také o to, aby i v krizi jsme se postarali po zdravotní stránce o naše obyvatelstvo. A nyní pan Miroslav Mikolášek v druhém kole jako první. Pane ministře, já vás chci vřele přivítat v našem středu, na našem výboru, jak víte, hovoříte členům výboru pro životní prostředí, který zahrnuje i otázky zdraví. A vy jste naším spojencem, takže doufáme, že budeme mít dobrou spolupráci a dobrý dialog. Nemám žádný dlouhý komentář, pár věcí, možná tři připomínky a jednu otázku. Jsem potěšen, že jste zmínil strukturální fondy a evropské finanční nástroje a možnost koncentrovat se více na potenciální investice do zdravotního sektoru ze strukturálních fondů musíme skutečně najít vhodná řešení pro všechny členské státy. Zmínil jste také prevenci v souvislosti se životosprávou jak starší, tak i mladší generace. Víme, že z dlouhodobého hlediska Finsko i Maďarsko bylo poměrně se umístilo vysoko, pokud jde o sebevraždy mladistvých, mladých lidí. Máte nějaký program zaměřený specificky na tuto otázku? A otázka, kterou jsem si připravil speciálně na toto zasedání, je, jaké jsou názory maďarského předsednictví na kriticky rostoucí migrační tendence mezi zdravotníky v Evropě, zvláště ze střední a východní Evropy co maďarské eh, předsednictví plánuje udělat v tomto ohledu. Děkuji. Tak Děkuji, Dagmar Berend. Děkuji, pane předsedo. Mm, já bych chtěla navázat na předřečníka, pane ministře. Vy jste se zmínil v souvislosti s migrací v oblasti zdravotníků, eh, tedy pracovníků eh, v lékařství. Potřebujeme znát důvody tohoto z pohybu. A dovedete si představit ještě, že existují jiné důvody než eh, příjem a otázka infrastruktury. Mě tedy nic jiného nenapadá a jsem zvědavá na vaše návrhy. Celkově musím říci, že vaše návrhy eh, byly eh, zajímavé, možná ne přehnaně ambiciozní, ale jsou to témata měkká. Já jsem si jistá, tím, že eh, si myslíte, že v ostatních oblastech se asi nevyplatí tolik eh, pracovat. Zmínil jste se o migraci, zmínil jste se o e-health, což je téma pro Evropský parlament důležité. Vy však eh, také víte, že jednání o přeshraničním právě pacientů rada tolik nechtěla postoupit. My jsme tam nedosáhli dostatečného kompromisu. Takže nevím, eh, eh, co doufáte v následujících eh, šesti měsících. Ještě k legislativním postupům nebudu hovořit o GMO, to je otázka, kterou položím panu Fazekasovi zítra. Vy však jste hovořil o tom, že chcete dále pracovat na návrhu Eh, dalších eh, směrnic. Nyní ke informaci eh, pro pacienty. Jsem trochu zklamána tím, že se domníváte, že musíte čekat na revizi ze strany komise. Komise vám jistě řekne, eh, co v tom návrhu bude. A no, bude to něco podobného jako Evropský parlament. Vy jste již ztratili čtyři týdny a přitom je to téma velmi důležité. Vy jste řekl, eh, zájmy a práva pacientů musí být v popředí. A proto eh, bych byla velmi ráda, kdybyste začali pracovat v pracovní skupině co nejrychleji, aby to revidované znění v únoru výboru eh, bylo předloženo a aby se na tom konečně začali pracovat, jinak nedosáhneme ničeho. Corinne Lepage. Děkuji, pane eh, předsedo. Vítám pana ministra. Eh, jsem velmi udivena tím, že jste se zmínil o tom, že GMO nejsou vaším tématem vždy eh, změna příslušné směrnice je otázka již debatována. Takže jsem překvapena, že to není ve vašem programu. Ale nechtěla jsem položit přímo tuto otázku. Spíš bych se chtěla zmínit o tom, o čem hovořila paní Parvanová klíčová. Řízení krize v souvislosti s H1N1 e a také problémy s mediátorem ve Francii ukázaly, jaké existují konflikty zájmu. Dnes dopoledne jsme eh, také projednávali se právu o těchto konfliktech zájmu a prohlášení odborníků. Pan Dali byl na kolokviu parlamentu před několika dny a e, ukázal, že e, budou připraveny určité konflikty zájmu také na úrovni EFSI a také e, v jiných orgánech a organizacích. Já se domnívám, že tyto konflikty zájmu velmi zhoršují důvěryhodnost našeho systému a důvěry, důvěru našich občanů také v politická rozhodnutí. A proto bych já vás chtěla požádat, pane ministře, eh, abyste se vyjádřil k eh, tomu, zda jste pochopili význam těchto eh, otázek a zda budete na radě předkládat konkrétní návrhy v této souvislosti. Děkuji. Kolega Čeldas. Thank you. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste se dostavil. Já mám zájem o duševní zdraví a posled, na poslední konferenci pro Evropský eh, pakt pro duševní zdraví, tak ta bude, bude příští bude v březnu. A já se chci zeptat, jestli maďarské předsednictví chce přijmout kroky k tomu, aby tento proces spolupráce s členskými státy a všemi zúčastněnými aktéry bude pokračovat a bude se posilovat a jestli bude rada podporovat parlament k tomu, aby přijal příslušný dokumentační plán. Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji vám za vaši prezentaci a také vám děkuji za témata maďarského předsednictví. Tak také vás vítám jménem skupiny za zdraví a proti rakovině. Jsem rád, že tady zastáváte zájmy občanů, nejenom pacientů. My se musíme zabývat také těmi, kteří jsou ještě zdraví. Jenom tím způsobem zabráníme tomu, aby se nezvyšoval počet pacientů a nemocných v Evropě. Neboť eh, počet nemocných v Evropě stoupá také v důsledku rakoviny. My potřebujeme potřebujeme plynulou prevenci. Tady musí jedno předsednictví navazovat na druhé. Důležitá je také institucionální spolupráce mezi parlamentem, komisí a radou. Já především vítám váš úmysl, že co nejdříve zahájíte schvalování směrnice o přeshraničních právech pacientů. Tato směrnice je důležitá nejenom kvůli pacientům, ale také kvůli vědomostem a znalostem. Jenom když budou znalosti mobilní, pak to bude možné snížit obrovské rozdíly ve kvalitě zdravotnických systémů v členských státech. Mám dotaz, pane ministře. A sice, jaké akcenty stanovíte či jaká bude přidaná hodnota maďarského předsední boji proti rakovině. A nyní žil Paňo ještě v druhém kole. Oui, le Ano, pane předsedo, pane ministře, dovolte mi Několik poznámek. Eh, eh, já jsem slyšel, pane ministře, vaše dobré úmysly, ale dovolte, abych vás upozornil na to, že alespoň já eh, prožívám určitou frustraci, když slyším tento seznam. Proč? na začátku druhého desetiletí 21. století eh, vidíme, jak se všechno akceleruje. Také eh, skandály. Eh, skandály v řízení H1N1, skandály s mediátorem ve Francii, ale také další skandály. A v posledních dnech jsme také viděli určité problémy s aspartamem. Vždyť i to má vliv na náš každodenní život. A já se domnívám, že vaše předsednictví by mělo využít eh, této eh, aktuální situace, abychom eh, posílili politickou vůli pro ochranu eh, zdraví eh, občanů. Vždyť eh, zdraví potřebujeme čím dál tím více. A proto se vás ptám, jaká konkrétní opatření chcete navrhnout v této oblasti? Jaké další bezpečnosti bychom mohli od vás očekávat? Jakou další koordinaci navrhnete, aby bylo možné zabránit eh, dalším konfliktům zájmů, jak o tom hovořila také Corinne Lepage. Eh, vždyť eh, zde potřebujeme v naší politice eh, mnohé kroky ze strany mnoha členských států. Jsem překvapen eh, také vaší odpovědí eh, na otázku porodní asistentky. Neopomeňte, prosím, že jste byli také odsouzeni Evropským soudem pro lidská práva v této záležitosti, takže vaše odpověď by měla být jistě širší. Děkuji, pane předsedo rady, máte slovo. Um, Miroslav Mikolásik képviselő úrnak. Pane Mikolášik, my jsme ochotni spolupracovat s Evropským parlamentem. oblasti prevence i v oblasti živého, eh, zdravého životního stylu. Action and Prevention, to je název naší konference, kterou zorganizujeme. Ta se týká eh, prakticky eh, veřejného zdraví. Co se týče počtu sebevražd mezi mladistvími, to je další důležitý problém, kterým se budeme zabývat v oblasti psychického zdraví. A já jsem se již zmínil o onom Evropském paktu psychického zdraví a pohody. Zde jsme zorganizovali pět konferencí. Poslední konference se uskuteční v Maďarsku a budeme se zabývat tímto problémem. My si domníváme, že je velmi důležité to, aby mladí lidé byli vhodně připraveni, vzděláni a abychom podpořili psychické zdraví. Musíme znát příčinu tohoto jevu, tak abychom dokázali prosadit prevenci. Mnozí hovořili o dalších tendencích, které se posílily v posledních letech a jak řekla paní Rodberent, příčiny jsou samozřejmě spojeny s otázkou příjmu a infrastruktury, ale příčiny ve fungování zdravotnictví ještě neznáme. Eh, ty eh, bychom měli proskoumat. Tedy je to otázka dalšího vzdělávání lékařů a zdravotníků eh, obecně a jejich rozvoje. Proto bychom měli udělat eh, to, co již v Maďarsku máme. A sice získali jsme statistické údaje, abychom lépe pochopili, proč lékaři a zdravotníci opouštějí naši zimy. My jsme se snažili eh, získat jejich názor a tím tedy zjistit, eh, jaké jsou příčiny. Samozřejmě, že tyto příčiny mohou být rozdílné v jednotlivých členských státech, ale migrace ze střední a východní Evropy do západní Evropy je velmi silná zdravotnické systémy musíme zlepšovat a samozřejmě musíme také navyšovat příjmy těchto pracovníků, což je velmi důležitá otázka. Tím bychom dokázali udržet eh, tyto pracovníky eh, v našich zemích. Známe, jaké jsou potíže. A také proto jsme navrhli konferenci na toto téma, tedy na téma e-health. E-health eh, může dokázat vyřešit mnohé otázky. Můžeme zde pomoci v mnoha oblastech a zdravotní systémy mohou být přeshraničně využívány tak, aby výhody jednotlivých systémů byly využívány což je důležitý prvek také v souvislosti s informací pro pacienty. Proto chceme tomuto tématu věnovat větší pozornost. önök a, a, a gmo asszonynak válaszolva a Paní Lepáš, ohledně GMO, to se samozřejmě týká zdravotnictví i životního prostředí a rádi budeme spolupracovat eh, s vašimi kolegy na tomto tématu. A je to téma, které se však týká také zdravotnictví. H1, N1. Evropské instituce musíme posílit v tomto smyslu. To je přesně to, co chceme udělat. A přitom je důležitá transparentnost, abychom znovu získali důvěru obyvatel. Paní Childens položila otázku ohledně psychického zdraví. Toto téma je prioritní a vypracujeme závěry rady k tomuto tématu. Boj proti rakovině. Zde bych chtěl říci, že zdravotnictví musí být zlepšeno a také objem finančních prostředků musí být vyšší. Belgické předsednictví přijalo určité závěry my s nimi souhlasíme a pokládáme za důležité to, aby členské státy eh, pracovaly společně v tomto boji proti rakovině. Existují národní eh, protirakovinové strategie, které jsou velmi významné a zde chceme zdůraznit eh, především prevenci a také rutinní kontroly zdravotního stavu. Co se týče skandálů, o kterých hovořil pan Paňo, musíme se jim vyhnout, s tím souhlasím, nesmí k ním docházet, ale bohužel je situace taková, že se tyto skandály dotýkají mnoha lidí a mnozí lidé si dělají starost ohledně svého zdraví. Rada musí eh, podniknout vše, aby eh, tyto problémy nevznikaly, eh, tak aby tedy nedocházelo k těm skandálním odhalením k chřipce. jsem již řekl několikrát, že se již vyhodnacují zkušenosti a my na tom chceme pokračovat. Názor Evropského parlamentu je pro nás důležitý. Co se týče paní eh, Agnes Herebe, eh, té maďarské porodní asistentky. Jménem maďarských orgánů a úřadů nemohu odpovědět. Příčiny však byly jasné, a to proto, že porodní asistentka pracovala nedbalostně, což vedlo k daným krokům maďarských eh, orgánů. Je zde tedy dimenze zdravotnická v činnosti eh, této asistentky, tím jsme se zabývali, proto jsme připravili také návrh eh, příslušného zákona, tak, aby bylo dáno více bezpečnosti pro ženy, které chtějí rodit doma. V tomto zákonném předpise jsou jednotlivé prvky umožňující lepší situaci pro ženy rodící doma. Děkuji. Co se týče potírání rakoviny, tento výbor přijal mnohé iniciativy a souhlasím s vámi, že výzkum musí být intenzivnější a koordinovaný. Eh, písemné prohlášení eh, v této souvislosti potřebuje ještě 40 eh, podpisů, takže na mini plenárce mají všichni ještě možnost tyto požadavky prosazovat. Je to téma velmi důležité a umožní to propojení 27 různých výzkumných aktivit. Poslední kolo otázek zahájí Janoš Odarváš Krajan. megtisztelő számomra, hogy a harmadik kör első. Je pro mne mstí, že mohu v třetím kole položit první otázku. Mám dvě otázky. Pane ministře, úvodem jste poukázal na velkou nerovnost zdravotní péče v jednotlivých členských státech. Někteří již o této otázce hovořili. Já chci tyto otázky ještě dále doplnit tím, že se chci zeptat, zdali si dovedete představit, že bychom mohli využívat strukturálních fondů na odstranění této nerovnosti. A za druhé, již úvodem jste se zmínil o tom, jak důležitý je zdravý životní styl i v Maďarsku samozřejmě, i také pro jiné občany EU. Vy jste upozornil na to, co chce udělat maďarské předsednictví, neboť součást této iniciativy je boj proti kouření. Já jsem velice silně proti kouření a je nás také zde ve výboru většina a já se chci dozvědět, co konkrétního chce předsednictví v této otázce udělat, především s ohledem na eh, mladé lidi, kteří stále více kouří. Děkuji a nyní Horšnelhard. Pane ministře, dostal jste již hodně otázek. Já se chci chci vyjádřit ještě ke strukturálním fondům, protože to je pro mě vysoce zajímavá otázka. A já se nyní jednoduše ptám, pro které oblasti by měly být strukturální fondy využívány. Mělo by to být jenom na konference nebo strukturální akce, a nebo tady hodláte využívat strukturální fondy pro zlepšení infrastruktury ve zdravotnictví. Za druhé, vy jste hovořil o očkování dětí to je věc, ke které se stavíme v Evropě různě. Máte zde na paměti určitá očkování, která byste chtěl prosadit po celé Evropě. Blahopřeji vám k té expertní konferenci, to je skvělá věc, ale rozhodující je věc, jak můžeme ze všeobecnit nazbírané informace, jak je dokážeme prosadit po celé Evropě. Možná, že byste také mohl, chtěl, mohl říci, jak to hodláte prosazovat. Na závěr se chci zeptat, protože v Maďarsko řík, hovořilo také o profesních či profesionálních cestách v Evropě o kariéře. Paní Klas, pane předsedo rady, vy jste prezentoval široký program, my ho však chceme trošku omezit. Já se chci zaměřit na to, o čem jste se zmínil, o podpoře zdravo, e, živého, e, zdravého životního stylu. Podpora zdravého životního stylu to nemá co dočinění pouze s očkováním či s návštěvou lékařů. Toto také souvisí se základním vzděláním e, v této oblasti, protože skvělé znalosti mi nepomohou, když nevím, jak zacházet se svým vlastním tělem. A toto spadá do pravomoci členských států a ty by se zde měly starat. Takže jak vy chcete se na toto téma zaměřit. Demografické změny to je především sociální problém a společenský problém a zde potřebujeme také nové úvahy a z další čerpání strukturálních fondů ve zdravotnictví. O tom se stále hovoří, to je zajímavý přístup, ale já si myslím, že my jsme zde vybudovali hodně cest a e, také hodně infrastruktury a nyní bychom si dovedli představit nové aktivity ve zdravotní, ve strukturálních fondech. Proč například neexistují ordinace ve vesnicích a na tom by se možná dalo pracovat. Takže opravdu, kdyby se e, předsednictví rady ujalo tohoto tématu, tak by to bylo velice dobré, protože Evropa má za úkol nabízet inovativní řešení a k tomu vás nyní vyzbízím. Děkuji my zajisté potřebujeme další cyklistické stezky, ale lékař na vesnici má minimálně stejně velký význam. Karl-Heinz Florenz. Ano, tato sněmovna eh, udělala hodně aktivit v boji proti rakovině, ale jsme slabí v boji proti kouření. Ale když kuřáci o onemocní, pak to spadá vlastně do naší pravomoce. Mě by zajímalo, jak to vypadá v jednotlivých členských zemí. U nás v Německu například existuje velký dioxinový skandál, který řeší státní zástupce. A potom ta vazba mezi dioxinovým skandálem a tím, že každý den v Evropské unii onemocní rakovinou v důsledku kouření tisíc lidí, to je velká propast a my potřebujeme v této souvislosti odvážného předsedu rady. My vás žádáme, aby jste také zavedl odpovědnost na straně výrobců. To je to, co my prosazujeme. Můžete nám něco říci, jak zde hodláte postupovat? Dagmar Rodberend ještě se chtěla přidat. Děkuji. Já nadále mám naději, že dostanu odpověď na svou otázku a to byla otázka na informovanost pacientů. Nemyslíte si, že už jste dávno měli zahájit činnost v pracovní skupině a nemyslíte si, že pracovní skupina, která bude eh, zahájena v březnu, stejně ničeho nedosáhne. Vy jste hovořil o tom, že se hodláte zaměřit na práva pacientů a proto byste měli okamžitě zahájit práce pracovní skupině. To jsou otázky, prosím o jejich zodpovězení. Um. Áder János képviselő úrnak a, um, a um, strukturális se týče otázky eh, Jánoše Adera a strukturálních fondů a jejich využití, Někteří poslanci se o tom již zmínili také. Je to otázka velmi důležitá. Jedná se nejenom o finanční podporu eh, různých eh, eh, událostí, ale potřebujeme také kapitálové investice do infrastruktury, eh, které by umožnily vyrovnat rozdíly ve zdravotnictví. V následujících šesti měsících je toto téma, kterým se chceme zabývat, a to prioritně. Především tedy vývoj ve zdravotnictví. Tady bychom chtěli strukturální fondy právě využít. Zdravý životní styl. Několik otázek bylo položeno v této oblasti, také s ohledem na boj proti kouření. Při jedné naší konferenci Action for Prevention budeme hovořit o třech tématech, jako je zdravé zdravá výživa, především zdravá výživa, která samozřejmě má vliv na zdravý životní styl a mám především na mysli obezitu, potom sport a pohyb, tělesný pohyb, což se týká eh, a je důležité nejenom pro děti a mládež, ale také pro seniory. I oni musí eh, získat eh, možnost na základě sportu si prodloužit počet let. Dále také kouření. I zde jsou nezbytná důležitá opatření, tak aby u mladých se zabránilo vzniku kouření a to tak, aby povědomí mladých bylo také zaostřeno na dopad kouření a na rizika kouření. Určitá opatření již existují, opatření na snížení počtu kuřáků mezi dospělými respektive se, je to otázka zákazu kouření v určitých eh, místnostech nebo omezení. A to jsou opatření, která vítáme. Otázka pana Schnellharta, který hovořil o strukturálních fondech. A zde pouze mohu zopakovat to, že potřebujeme důležitá důležité kapitálové investice. E, co se týče očkování, tam nemůžeme všechno učinit povinným. Důležité však je dokumentovat povinná očkování, především v souvislosti s migrací obyvatelstva. A je významné mít konkrétní doklady o očkování dětí i eh, tedy jejich rodičů. Určitou prioritu pro naše předsednictví v oblasti zdravotnictví má otázka migračních proudů, tedy migrace eh, lékařů a zdravotníků. Zde navazuji na otázku, která byla položena. Důležité je, kde pacienti se setkají s první osobou, která může o ně pečovat v případě zdravotních problémů. A zde mám na mysli především praktické lékaře a jejich eh, tedy asistentky tato práce musí být eh, velmi kvalitní. Toto by mohl být dobrý základ pro dobrý systém zdravotní péče. Od tohoto bodu by bylo možné se odpíchnout a přemýšlet o tom, jak zajistit dobrou kvalitu. Vzdělání tohoto personálu je eh, velmi důležité. Přičemž víme, že systém je hierarchický, je důležitá stránka eh, pacientů, ale i stránka zdravotního eh, personálu, terapeutů, ale také zdravotních sester. Takže musíme se podívat na obě stránky strany eh, toho systému. Obě strany musíme posílit eh, tak, eh, aby systém byl na dobré úrovni jak národně, tak evropsky. Takže v této souvislosti je právě otázka migrace pracovníků velmi důležitá na nejrůznějších fórech budeme zastupovat takovéto stanovisko jako předsednictví rady chceme tyto problémy eh, klást do popředí našeho zájmu. Paní Klás? I zde šlo o strukturální fondy. Zdá se, že to je velmi důležité téma, sledované v parlamentu a v souvislosti se zdravým životním stylem bych chtěl ještě říci, že samozřejmě je to otázka a úkol velmi důležitý pro všechny věkové skupiny, jak děti, tak mládež, dospělé i seniory. Demografický vývoj je přitom také spojen s otázkou zdravotnictví. Utržení zdraví seniorů je velmi důležité. Seniori pak mohou eh, být aktivní na trhu práce. Jsou to důležité aspekty vzdělání, což souvisí také s informací obyvatelstva. Tyto informace vlastně musí být podávány už v základních eh, školách. I děti by eh, měly mít více informací o zdravém životním stylu, o tom, jak funguje lidské tělo a to tak, aby se naučili zdravě žít. Musí však eh, dostat eh, podporu v získávání dostatečných eh, informací, tak aby v dospělosti tyto děti dokázaly žít zdravě. Ke kouření jsem se již zmínil o konferenci Action for Prevention informace pro pacienty. Děkuji ještě jednou za opakovanou otázku. Hovořili jsme o tom již v prosinci, když jsme se připravovali na předsednictví. Tehdy jsme se setkali s příslušným kompetentním komisařem a požádali jsme o předložení příslušných dokumentů, takže nyní uvidíme, jak bychom dokázali dohnat ztracený čas. Děkuji, pane předsedo rady, za tuto debatu na téma zdravotnictví a zdraví. Vidíte, jak jsme angažováni v této oblasti. Zde eh, také nalézáme eh, mnohé kompetence v tomto výboru. Eh, zdravotnictví to je jediná oblast, eh, která bude důkladně propracována, tedy mám na mysli především informace pacientů. Samozřejmě, že celá oblast je velmi široká, zahrnuje také Action for Prevention, je to téma které nabízí mnohé eh, otázky boj proti kouření, drogám, alkoholu a podobně, to jsou eh, faktory velmi důležité pro naše zdraví. Ukázalo se také zcela jasně, že nerovná zdravotní péče v eh, našich evropských zemích je téma důležité. Je to také spojeno s odchodem lékařů z jednotlivých zemí a samozřejmě, že se to také týká příjmu. Chtěli bychom vám nabídnout úzkou spolupráci v těchto šesti měsících. Nás čekají mnohé konference, na které jsme byli také přizváni a já doufám, že naši zástupci také využijí možnosti zúčastnit se těchto eh, konferencí. Děkuji za to, že jste přišel mezi nás a přeji vám hodně úspěchů do budoucnosti. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji vám srdečně za tuto debatu a doufám, že budeme moci zodpovědět na eh, všechny otázky ještě lépe, především na ty, které jsme nyní nemohli zodpovědět stoprocentně a doufám, že ty odpovědi naleznete také ve výsledcích naší činnosti. Chtěl bych vás ujistit ochotou naší spolupráce. To je základ naší činnosti. Děkuji.